Ukrajině a eh, naše zbližování, pokud bude transparentní. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, ukrajinská debata je uzavřena a nyní můžeme přistoupit k hlasování. První bod budeme hlasovat o šesti návrzích eh, na usnesení. Týká se to Madagaskaru, bude to jmenovité hlasování, takže prosím připravte si své karty. Budeme hlasovat o společném návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Všichni jste měli možnost hlasovat. Končím hlasování. A tento návrh usnesení byl přijat. Dalším bodem je hlasování o šesti usneseních, které se týkají Guantanama, což je otázka trestu smrti. V první řadě budeme hlasovat eh, o návrhu usnesení předložené EKR skupinou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní máme společné usnesení předložené čtyřmi politickými skupinami. Odstavec 1. Právě jsem získal informaci, že toto hlasování bylo zrušeno, čili hlasujeme o pozměňovacím návrhu 2. Eh, Kdo pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh 7, odstavec 2. Kdo pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, osmička, druhý odstavec, kde pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 3. Kde pro? Proti? Kdo se držel hlasování? Přijato. Nyní paní Veržia by se ráda ujala slova. Děkuji, vážení kolegové, já se omlouvám, že vstupuji do tohoto hlasování, jenom bych chtěla požádat eh, o to, aby devítka nebyla odstavce 4, ale odstavce 7. Myslím si, že tam je chyba z naší strany, to znamená devítka je eh, spravedlivý je soud a také dvanáctka by měla být stažena. To se týká úplně jiného tématu. Děkuji za toto vyjasnění. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 12, odstavec 4. A jedná se o jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o 9, odstavec 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní je odstavec 7. Máme dílčí hlasování. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, také přijato. Odstavec 8. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní je eh, pozměňovací návrh 1, eh, bod odůvodnění B, je pro, proti, zamítnuto. Nyní C, pozměňovací návrh 2, je pro, proti, eh, zdrželi se, zamítnuto. Nyní bod odůvodnění G. Je to pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní bod odůvodnění H. Opět dílčí hlasování. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní je máme poznávací návrh 3, bod odůvodnění H, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, bod odůvodnění K, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, dále bod L, eh, návrh 4, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a poté mám pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení, máme jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování a, a bylo to přijato. A na závěr budeme hlasovat o Situace na Ukrajině. Máme pět návrhů usnesení. Nejdříve tedy budeme hlasovat o usnesení, které bylo předloženo eh, S a D skupinou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Nyní návrh usnesení předložený je GUE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Nyní společné usnesení předložené třemi politickými skupinami. Máme jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování a toto usnesení bylo přijato.